mohlo mi to mít vliv na práva každého z nás. A pokud je naopak příliš úzká, mohlo by to vést k situaci, kdy to nebude řádně regulováno, tak jak to očekávají vlastníci práv k duševnímu vlastnictví. Tato definice tady bude mít klíčový význam pro celou řadu dokumentů, na kterých budeme letos pracovat. A ještě bych rád dodal jednu věc k těm věcem, o kterých jste mluvil záležitost, která ovlivní každičký dokument, na kterém budete pracovat, a věc, která je důležitá i pro Evropský parlament, je potřeba dál racionalizovat analýzy dopadů a hodnocení dopadů. Využívá se už dnes v Evropské unii, ale v současné podobě neodpovídá tomu, jak to mělo původně vypadat. Jak víte, naše politická skupina ELS je proto, abychom měli nezávislý orgán, který bude hodnocení dopadů provádět. Aby se zlepšila kvalita, aby se zlepšilo také uplatňování práva. Víte o nějakých dalších plánech Evropské komise v tomto ohledu? A kdy můžeme očekávat další návrh od komise v tomto ohledu? Děkuji. Děkuji. A další kolegyně Wikström. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, velice vás vítám ve výboru pro právní záležitosti. Doufám, že vás v následných dnech uvidíme vícekrát, protože nás čeká celá řada úkolů, takže se těším na vaši další návštěvu. Co se týče eh, pracovní skupiny autorských práv, eh, kde působím, hovořila jsem s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, společnostmi, autory a tak dále. Čili já jsem začala tuto práci před rokem a řada z těchto lidí mi říká stejnou věc. V Evropské unii v letošním roce je nemožné vytvořit eh, přístup eh, všech 27 eh, členských států, všech občanů eh, k hudbě, která by byla poskytována onlineovým režimem. Čili tito poskytovatelé služeb věří, že bude ochota na straně uživatelů platit za tyto služby a velice často zmiňují uh, Um, poplatky za vyjednávání, které se liší v jednotlivých členských státech. V každém členském státu tyto poplatky za vyjednávání jsou jiné a tam se platí všem právníkům. Pokud by se mělo zaplatit všem právníkům, tak už žádné peníze ani nezůstanou pro samotné umělce, nebo to bude všechno tak drahé, že nikdo nebude ochoten za to platit. Čili můj osobní názor je takový, že musíme zvážit, jak snížit tyto transakční náklady, protože pokud nebudeme mít jednotný digitální trh, tak nebudeme schopni bojovat proti pirátství a to je celkový cíl pro nás, pro všechny v tomto výboru. A myslím si, že kvůli tomu také přijdeme v kulturním sektoru o celou řadu pracovních míst. Z tohoto důvodu, pane komisaři, by bylo zajímavé slyšet, jaké iniciativy chcete přijmout, abyste vytvořil jednotný digitální trh, který bude skutečně fungovat od roku 2010. Jsme už v roce 2010, ale ještě tomu nedošlo. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Lichtenberger. Srdečně děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři, za váš úvod do debaty. Velmi hezky jste svůj projev strukturoval a já Máme problémy s tlumočením? Neměli bychom mít. Takže, tak, takže mám, mám začít znovu, nebo mám hovořit anglicky? Co mám dělat? Tak, teď už to funguje výborně. Takže ještě jednou vás srdečně vítám, pane komisaři. Děkujeme za vás, za váš velmi pěkný, strukturovaný úvod, který já bych nicméně ráda doplnila. Když jsem hovořila o tomto, nebo o těch těchto tématech se evropskými občany, například ochrana značky, téma, které jste zmínil, tak eh, tady si myslím, že dochází ke změně vnímání ze strany evropských občanů. My jsme měli tehdy ten příběh s těmi paninkami Barbie. Eh, spotřebitelé mi říkají, ano, jsou připravení a chtějí kupovat značky a podporovat značky, ale e, tyto značky musí také být zodpovědné za svou kvalitu, protože pokud e, si kupujete značku, tak očekáváte kvalitu. E, pokud máte stejnou kvalitu, nebo pokud pokud dostanete stejnou kvalitu na černém trhu jako ve značkovém obchodě, no tak je pravda, že značka nemá žádný smysl a proto já bych opravdu eh, podpořila to, aby výrobci značek eh, také vzali zodpovědnost a převzali zodpovědnost za svou důvěryhodnost a to spočívá samozřejmě s kontrolou výrobku. Eh, výrobky je třeba překontrolovat předtím, než je vyšlete na trh a jelikož já jsem také členkou rukou delegace Čína EU, tak musím říci, že opravdu jsme zjistili spoustu nedostatků eh, v rámci kvality výrobku, takže já bych byla také ráda, kdyby i vy jste velmi důrazně eh, vzal na vědomí eh, tento fakt, protože značka není pouze značkou sama o sobě, ale musí také obsahovat nebo musí velmi úzce souviset také s aspektem kvality ve chvíli, kdy eh, nebudeme moci eh, přesvědčit eh, výrobce značek, aby převzali zodpovědnost za kvalitu, tak z právního hlediska nebudeme moci udělat nic. A já v posledních letech vnímám, protože se ta situace změnila, je, vnímám to, že spotřebitelé se opravdu začínají měnit. Eh, jejich vnímání se mění a myslím si, že toto by mohlo být, mělo mít ještě negativnější dopady na vnitřní trh než ochrana značek. Eh, také mě mrzí, že nechcete dělat rozdíly eh, mezi různými autorskými a duševními právami. Já si myslím, že nad tím bychom se měli ještě jednou zamyslet. Myslím si, protože existuje spousta eh, rozdílů. Za A celé celá ta právní oblast mezi ochranou značek, ehm, autorskými právami, eh, patenty a tak dále, to jsou přeci eh, velmi odlišné záležitosti a myslím si, že my bychom tento rozdíl měli vnímat, protože jinak si nemyslím, že můžeme jednat úspěšně. A já bych ráda varovala a řekla, že opravdu musíme mít takto diferencovanější vnímání, protože jinak to bude mít eh, negativní dopady. Eh, musíme velmi eh, zásadně tuto oblast přepracovat, protože to nám ulehčí také právní zodpovědnost v budoucnosti. Já bych ráda také odpověď na následující otázku. Co se týče zásahu do trestního práva, hlavně v oblastech o kterých eh, všichni víme. To znamená, i mohl byste nám něco říci o současné situaci, eh, protože eh, my neustále dostáváme spoustu velmi rozličných výhrad od různých členských států, takže jaký je váš postoj k tomu, k těmto zásahům do trestního práva. Eh, co se týče eh, vytváření eh, nových pracovních míst, jak je to skvělé pro naše nové průmyslové oblasti, já si myslím, že my bychom měli hlavně zdůraznit to, že ve v oblasti která je kreativní a e, tvořivá, tak tam existuje také e, velké množství velmi špatně pracovních míst. To znamená, že my musíme zajistit, aby ano, vytváříme sice pracovní místa, ale aby taky tato e, pracovní místa byla také důstojně placená, protože jen takové vytvoření pracovního místa nemá smysl. Děkuji. Předáváme slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji mnohokrát. V první řadě jsem byl velice pozbuzen, že jste opět zdůraznil, že komise chce dělat něco s osiřelými díly. Ano, je to velice důležité, abychom něco s osiřelými díly něco dělali nejen z hlediska kulturního, ale také z hlediska spravedlnosti. Abychom poskytli naše dědictví, kulturní dědictví 20. století, čili je důležité, aby lidé také mohli žít z této oblasti. Čili se se zmínil o možnosti kolektivní zprávy. Mohl bych vás pouze varovat, že to vyvolá velkou opozici lidí, kteří působí na internetu. Ten důvod je takový, že pokud dáte právo k těmto osiřelým dílům, kolektivním společnostem, tak tyto společnosti budou mít právo aby se obrátili na lidi, kteří eh, poskytují tato práva na webu. Čili je pravda, že tento systém kolektivních licencí by vyřešil problémy vysílacích společností knihoven, nicméně to bude v rozporu se zájmy společností a lidí, které používají internet. Čili jenom předvídám takový problém, že bude asi obtížné získat konsenzus a nyní se dostávám ke skutečné otázce. Zvážil jste možnost, že byste tento problém vyřešil nějakým, nějakou právní výjimkou, že by třeba tato díla měla právo na 10 let. Ten, kdo chce uplatnit tato práva, by měl povinnost registrovat takováto osřelá díla například do systému IRO, to je systém, který již existuje, nebo možná s nějakým jiným systémem, čili je to možnost, kterou jste zvážil? To je má otázka. Děkuji. Děkuji, kolega Bellinguer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji hlavně panu komisaři za jeho úvodní projev. Já si myslím, že mohu potvrdit, že potřebujeme samozřejmě velmi rozmanité operativní schopnosti. Potřebujeme rovnováhu mezi různými postoji, které eh, jsme si vyslechli v posledních eh, týdnech. A Samozřejmě musíme se snažit najít nějaké společné řešení, když to občas vypadá jako nemožné. Já Doufám, že budete opravdu posledním komisařem, který se musí zabývat tímto tématem. A návrh, který jste představil, si myslím, že je velmi pozitivní pro budoucnost. Co se týče patentů, tak já si myslím, že musíme evropskému hospodářství zajistit eh, možnost hospodářského rozvoje, aniž by docházelo, docházelo k příliš velké roztří, na národní úrovni. Toto je téma, o kterém hovoříme už spoustu let. A je možné, že teď jsme ve chvíli, kdy existuje jasná potřeba být efektivnější, my také víme, e, jaký je, jaký je postoj rady k této záležitosti. Za druhé, co se týče autorských práv. Co se týče duševního vlastnictví a autorských práv, tak to si myslím, že to bude bod, a to už jste několikrát říkali, bude vzbuzovat velké emoce, protože se to týká nejen osiřelých děl, kde je ta situace eh, trošičku méně dramatická, ale týká se samozřejmě také eh, kolektivních licencí. Já eh, Velmi souhlasím s tím, co jste říkal. Je třeba eh, najít eh, rovnahu mezi je třeba dojít tedy ke kompromisu a k rovnováze mezi těmito dvěma extrémními postoji. Máme tu umělce, kteří jsou velmi kreativní a velmi tvořiví a ty je třeba podporovat. V tuto chvíli dochází ke potřeby kulturních děl, eh, která je nesrovnatelná eh, se spotřebou v minulosti. Jsou to opravdu miliony a miliony děl a my ještě hovoříme o základním právu každého občana eh, využívat tyto umělecká díla. Vy už jste hovořil o silných základních právech a o přístupu k, k, k uměleckým dílům. Já vím, že to je velmi komplexní eh, téma. Eh, když se ale budeme snažit eh, udělat dobře všem, tak nikdy nedojdeme k žádnému výsledku, protože s předcházejícími normami trestního práva se teď nacházíme ve chvíli, kdy nemáme efektivní právní nástroje a to kvůli jejich původní povaze. Pane komisaři, já si myslím, že, se musím, že musíme zaujít opravdu moderní postoj a já bych to shrnul následujícím způsobem. Potřebujeme hodně právní a technologické fantazie, hodně tvořivosti, protože eh, naše téma už zestárlo. Eh, v některých státech eh, se teprve nedávno přijala všechna autorská práva, ale nástroje, která, které je chránily, opravdu zestárly další téma. Máme tady statut Evropské obchodní společnosti. Ale E, tady v této oblasti máme velmi málo zkušeností. Jde o podniky, které se řídí hlavně národní legislativou a ne evropskou eh, legislativou. Myslím si, že je to téma, které jsme opravdu zanedbávali a my potřebujeme, abychom eh, za vaší nebo s vaší podporou se těmu, tomuto tématu eh, více věnovali také vše, co se týká různých združení, začlenování eh, žen, sociálních aktivit. To jsou všechno věci, kterým jsme se věnovali opravdu velmi málo a musíme se jim daleko intenzivněji věnovat. Děkuji, pane předsedo. Dankeschön, Madame Gallo, bitte. Děkuji, paní Galo. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Nejprve bych vám ráda popřála hodně zdaru a přivítala vás v našem výboru. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel a že si můžeme vyslechnout váš názor na věci, na které nám opravdu záleží. A pro mě je tou důležitou věcí samozřejmě duševní vlastnictví. Ale nejsem tady jen proto, abych vás plácala po rameni. Jsem také ráda, že komise zaujala velice rozumný, velice obezřetný přístup, jak jste sám říkal. Dalo by se o tom debatovat a mohla by to být docela živá debata, protože pozítří budeme hlasovat o 120 pozměňovacích návrzích k naší zprávě. A ty pozměňovací návrhy mi působily trošku obavy, protože jsem měla pocit, že lidé popírají realitu onlineového piráctví. Ale když jsem teď slyšela kolegy, zdá se, že to tak není. Zdá se, že berou jako samozřejmost, že piráctví existuje a prostě chtějí hledat řešení. A zdůrazňují, že musíme zasáhnout hned v této oblasti. Ale chci vám poděkovat především proto, protože jste se dotkl také sociálního rozměru onlineového pirátství. Studie, kterou jsem předala kolegům a která se zabývá tím, že mizí pracovní místa, Například v roce 2008 jsme přišli o nějakých 180 tisíc pracovních míst. Ze sociálního a hospodářského hlediska je to obrovské číslo a to nesmíme přehlížet. Zvlášť v období krize, kterou teď procházíme. A proto vám děkuji za to, že jste to zmínil. Jsem si jistá, že všichni mý kolegové chtějí najít nějaké řešení hospodářských problémů. Jistě nebudou chtít připustit, aby došlo k úplné zkáze určitých e, ekonomických odvětví, aniž bychom na to nějak reagovali. Takže jsem si jistá, že se nám nakonec podaří najít nějaké kompromisní řešení. Samozřejmě, pokud nepopíráme realitu a pokud neříkáme, že onlineové pirátství neexistuje, protože proto nemáme žádný předpis. To nedává smysl. Děkuji ještě jednou, pane komisaři. Děkujeme, madam Kastnex. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel a děkuji za vaše úvodní poznámky. Samozřejmě zmínil jste ty hlavní věci. Věci, kterými se bude náš výbor v nadcházejících týdnech zabývat. Já také zmíním ty klíčové záležitosti, což jsou práva k duševnímu vlastnictví a nové prostředí, které představuje internet. Já myslím, že jsme si velice dobře vědomi toho, že internet je něco nového, je to pole neorané a znamená to také nové formy zločinu, několik nových forem zločinu. Pokud jde o duševní vlastnictví, je to jeden z hlavních trhů pro zboží. A rozhodně musíme přesunout naše úsilí v boji proti padělání do oblastí, kde se teď rozvíjí nejvíc. To znamená na internet. Právě tam jsou teď padělané výrobky ve značné míře k dispozici. A také se dá říct, že právě na internetu se provozuje nový typ zločinu, přičemž obětí jsou uživatelé a týká se to falešných e-mailů, falešných webových stránek. Dochází k jiné formě padělání. Padělí se například webové stránky bank, oficiální stránky, aby to zmátlo uživatele. A já myslím, že na to se ještě musíme víc podívat. A musíme se, najít, musíme se snažit najít nějaký způsob, jak ochránit všechny naše uživatele. před touto novou formou zločinu. A pak je tady samozřejmě otázka piráctví v oblasti uměleckých těl. Otázka porušování práv ve stavu ke kulturním statkům. A tady podle mě musíme být opravdu důslední, až budeme tuto formu zločinu analyzovat pokud dochází k nějakému zločinu. A také musíme být důslední a přísní, pokud je o sociální a hospodářský dopad. Protože ze studií vyplývá, že dochází ke ztrátě obrovského počtu pracovních míst. Zaznělo dokonce až milion, to znamená opravdu hodně. A já si proto myslím, že tato věc je natolik důležitá, abychom nezůstali u jedné studie, ale abychom zašli do větší hloubky. A myslím si, že potřebujeme holistický náhled na kulturní sektor, na kulturní část naší ekonomiky. V současné době je na tom špatně jeden sektor takzvané kulturní ekonomiky a musím, musíme ptát, jestli tyto problémy nějakým způsobem vyrovnáme vývojem v ostatních sektorech této kulturní ekonomiky. A také se musíme ptát, jestli nepotřebujeme nějaký všeobsáhlý přístup. Například se musíme podívat na sektor eh, nahrávání hudebních děl, protože tam jde o odměňování držitelů práv a autorů v rámci tohoto sektoru. Musíme se na to dívat tak, abychom se přizpůsobili novému prostředí, nové formě rozšiřování materiálu, V tomto sektoru dochází k obrovským změnám, změnám ke změnám technologickým. Samozřejmě nemůžeme dál ručně rozšiřovat ručně opisované kopie. Technologický pokrok sebou vždycky přináší obrovskou změnu v tom, jakým způsobem se utváří ekonomika. Takže vidíme, že k těmto posunům dochází. A já myslím, že to musíme řešit. Musíme to sledovat. A ne nechat to být, když dochází k takovému technologickému dopadu. Musíme být opatrní, pokud je o to, jaká slova používáme. Máme například druhou směrnici o právech duševnímu vlastnictví. Ta je teď pozestavená, protože je zablokovaná v radě. Útvary komise se tím mají znovu zabývat. Nicméně podle toho by mělo docházet k postihům, k právním zákonným postihům ve vztahu k padělatelství. A zabýváme se také komerčním měřítkem a myslím si, že toto komerční měřítko musíme lépe definovat protože dopad toho, že si někdo něco jednou náhodně, neumyslně stáhne, pokud to nebyla komerční transakce, není zase tak velký. Těžko se dá říct, že došlo k nějaké ztrátě zisku. Ten by musel být jakýsi vymyšlený, fiktivní. Takže se musíme nějak dohodnout na této důležité věci. S tím souhlasím. Ale také musíme být realisté. Dochází ke kulturnímu a k technologickému posunu. Nesmíme stát méně v cestě. Děkuji. Pan kolega Chilwood. Pane komisaři, se zájmem jsem se vyslechl váš úvod. Vy jste zdůraznil určité věci, například ochranu práv k duševnímu vlastnictví, to je zcela pochopitelné. Samozřejmě se to týká i otázky peněz. Mí kolegové se na to takto dívají. Ale já se chci zeptat na něco jiného. A totiž na řešení, které už bylo přijato. A teď bychom měli, nebo na řešení, která už byla přijatá, měli bychom uvažovat o tom, jak je lépe uplatňovat. Má Evropská komise v úmysli udělat něco proto, abychom lépe sledovali uplatňování směrnice o službách v členských státech EU? Protože to je důležité z hlediska konkurenceschopnosti našeho trhu se službami i ve vztahu k jiným ekonomikám. Co mám na mysli? Mám na mysli ekonomiku americkou anebo ekonomiky azijské především. A za druhé, v této souvislosti bych rád znal váš názor na to, že lidé žádají další liberalizaci trhu s energií v Evropě. Podle některých lidí by to bylo prospěšné pro evropské spotřebitele. Máte na to nějaký vyhraněný názor? A chcete s tím něco dělat? A ještě krátce, vy jste velice zkušený politik, pokud jde o evropské záležitosti. A proto se na závěr chci zeptat, Jestli chcete dělat něco dalšího v rámci Evropské komise, co by znamenalo vylepšení konkurenceschopnosti evropského trhu se službami v porovnání, dejme tomu, s americkou ekonomikou nebo s čínskou ekonomikou. Mnohokrát děkuji. Děkuji. naposledy paní kolegyně Taj a potom předáme slovo panu komisaři. Děkuji, pane komisáři, za to, že jste přišel. A já mám velmi eh, konkrétní otázku týkající se patentu. Náš výbor pro právní záležitosti byl v Madridu a španělský ministr spravedlnosti eh, říkal, že v rámci eh, právní legislativy týkající se patentů by i Španělsko mohlo přistoupit k tomu, že by celá legislativa byla pouze anglicky. Jak se k tomu stavíte vy? Myslíte si, že by se to tady všechno mělo omezit na anglický jazyk, když už stejně všechny patenty jsou skoro eh, jenom anglicky? Myslíte si, že by to bylo možné? A úplně naposledy ještě paní kolegyně Geringer również eh, chciałam panu. Mnohokrát děkuji. Já bych také ráda chtěla panu komisaři poděkovat za to, že mezi nás přišel a za informace, které nám dal. O některých věcech už se mluvilo, už to nebudu opakovat. A chci zmínit tu observatoř, na které už se pracuje. Má sledovat evropský trh, pokud jde o piráctví, a zboží. Pokud už funguje, jakým způsobem se budou podávat zprávy o činnosti této observatoře? A především, co vlastně ta observatoř sleduje? Pokud piráctví zatím není dobře definováno. Velice by mě zajímalo, čím se vlastně zabývá. A možná, že na této definici právě teď už pracuje. Dank, Herr Kommissar. Děkujeme. Pane komisaři, musíte teď odpovědět na celou řadu otázek a teď vám dáváme tu možnost na ně odpovědět. Pane předsedo, vzhledem ke kvalitě i počtu otázek skutečně budu k dispozici, abychom spolu mohli spolupracovat, protože Evropské právo je právem, který, které je spolu vytvářené. To znamená právo, které předkládá komise, poté co si vyslechla parlament a radu, protože je pravda, celá řada europoslanců se zabývá těmito otázkami velice dlouho a pro Evropskou komisi, která má právo iniciativy, ale která musí také poslouchat, hodnotit, eh, zcela jistě lépe poslouchat, tak eh, bych chtěl osobně prosazovat takovýto typ eh, dialogu, protože i já sám si myslím, že takovýto typ dialogu je nesmírně důležitý, čili velice upřímně vás poslouchám a beru v úvahu veškeré poznámky, které zazněly. Pokusím se tedy v omezeném čase odpovědět velice stručně na veškeré otázky a poté, pokud nestihnu odpovědět ústně, tak odpovím písemně. Začnu možná od konce. Zazněla otázka, která se týkala takové všeobecné politiky, jak začít, abychom zařídili dobrou zprávu, musíme také nejdříve dobře věci pochopit. Pochopitelně s vámi souhlasím. Internet vytváří nový typ zločinu. Je to nejen v oblasti tvorby, kulturní různorodosti, ale také v oblasti financí. A si myslím, že kriminalita se také týká dětí, čili musíme být velice bdělí a velice nesmlouvavě bojovat proti takovým typům zločinu. A co se týče piráctví v případě uměleckých děl, tak musíme mít hloubkovou studii. Bylo řečeno, že dochází k velkým ztrátám. Já spolu se svými spolupracovníky budu velice pečlivě hodnotit nové typy zločinnosti, jako je například padělání webových stránek bank a pochopitelně ten nedostatky, které eh, vznikají v oblasti prodeje eh, CDček nebo DVDček, tak eh, to bychom měli zhodnotit pomocí observatoře, o které jsme hovořili před chvílí. Tato observatoř Paní Lichtenberger se o ní zmínila, také paní Geringer. Nám musí pomoci v našem úkolu, abychom lépe pochopili, abychom znali čísla, co kolik stojí, musíme mít eh, důvěryhodná čísla, musíme mít celkovou analýzu v těchto oblastech a musíme také vytvořit kampaně poskytování informací a osvěty, vzdělávání pro mládež. Čili paní Geringer se mi ptala, jak by to mělo fungovat. Eh, možná odpovím písemně, abych eh, doplnil veškeré podrobnosti. Nemohu nyní hovořit o způsobu práce, jak často budeme poskytovat jednotlivé zprávy, čili chtěl bych eh, vám poskytnout písemnou odpověď a zcela jistě chceme udělat vše pro to, aby tato observatoř lépe fungovala. Paní Kastex, ještě taková obecná poznámka. Rozhodl jsem se respektovat různorodost jednotlivých aktérů a tvůrců. Sama jste se zmínila o takzvané ekonomice, kultury. Je to takové staré přesvědčení a myslím, že nesmí být naivní. Pochopitelně v tomto sektoru jsou velké peníze, ale je tady ještě něco navíc. Je zde ještě jiná dimenze, určitě se mnou budete souhlasit, že kultura a její ekonomika se netýká pouze peněz nebo samotné ekonomiky v této oblasti. Takže eh, musíme mít eh, skutečnou digitalizaci eh, v této oblasti, čili jste se zmínila o těch velkých technologických změnách, ale je důležité, abychom pochopili tyto velké eh, změny, abychom je let kdy sešnerovali určitými nařízeními, abychom byli schopni žít v těchto moderních dobách a přitom měli patřičné nástroje k dispozici. Takže abychom mohli dobře spravovat, eh, abychom měli inteligentní nařízení v této oblasti, abychom byli dostatečně účinní, tak musíme také lépe znát a lépe pochopit, což je zcela určitě cílem práce této observatoře. Musíme také dobře definovat, co to je piráctví. Jak říkala paní Galo, je tady 122 pozměňovacích návrhů v vaší zprávě, čili je důležité, abychom měli co možná nejlepší definice práctví, abychom také mohli rozhodnout o sankcích, abychom mohli jednat proporcionálně. Paní McCarthy, podobně jako paní Gallo, se zmínila o konkrétních číslech. Paní Kastek se také, ano, máme stejná čísla, jak vy, tak já, co se týče HDP a co tento sektor to znamená kulturní sektor, představuje pro evropské HDP také v oblasti zaměstnání 14 eh, milionů pracovních míst. V roce 2008 180 eh, tisíc míst eh, zaniklo v tomto velkém sektoru, čili pokud nevytvoříme dobré nařízení, tak si myslím, jak říkala paní McCarthy, to má určitou přidanou hodnotu také z hlediska práce, pracovních míst. To znamená, že musíme velice přesně znát konkrétní čísla a musíme také provést další studie, což bude opět úkolem této observatoře. A pokud chceme zajít ještě dále, abychom měli k dispozici dobrou představu, dobré nástroje, co se týče jednotlivých aktivit, tak si myslím, že musíme mít takové prostředky, abychom mohli zajít ještě dále a abychom eh, patřičně zhodnotili přednou hodnotu tohoto sektoru. Čili chtěl bych eh, pomocí této dodatečné studie najít patřičné nástroje, které budou sloužit tomuto cíli. Paní Kastex připomněla potřebu měřit eh, tuto oblast. Dále eh, je důležité, abychom byli sice proaktivní, ale opatrní. Mám eh, určitou představu, určitou cestu, kterou se chci vydat, chci poslouchat, chci také zajistit určitou zaangažovanost, čili musíme například hájit finanční odměny tvůrců, protože se jedná o kulturní Eh, oblast, ale také se jedná o průmyslové eh, oblasti, například eh, o značku, patent, což je důležité pro konkurenceschopnost Evropské unie během následujících 20-30 let, čili musíme si zachovat tento určitý pokrok v oblasti tvorby, inovací a naší vynalézavosti. Čili to je v srdci naší politiky a Zároveň musíme také zajistit právo na informace, to zmínila celá řada z vás, čili jako komisař chci proporcionálně, obezřetně jednat. Pochopitelně nejsem průkopníkem toho, který by chtěl z těch eh, mladých lidí eh, udělat zločince, aby chtěl nějak stigmatizovat. Nechci také zároveň přerušit přístup k internetu, čili musíme najít jiné prostředky, které budou dostatečně vyvážené a účinné, ale zcela jistě musíme udělat vše pro to, abychom bojovali proti neblahým dopadům piráctví na naši ekonomiku. Čili padělání a piráctví, tady v podstatě není žádný rozdíl mezi CDčkem, DVDčkem, které bylo staženo nezákonně a mezi stejným filmem, dílem, které bylo ukradeno fyzicky doslova v nějakém obchodě. Paní Lichtenbergerová hovořila o mezinárodní a evropské úrovni, co se týče boje proti pirátství. E, to musí být prováděno na horizontální úrovni, protože víte, že často se to dostává do oblasti porušování duševních práv. A zde musíme zdůraznit eh, různorodost eh, situací v jednotlivých evropských členských státech. Čili abychom měli proporcionální systém sankcí, tak eh, se těším na vaše návrhy. Co se týče směrnice o ochraně duševního vlastnictví, na to se ptal pan Ciska, podstatě komise si uvědomuje, že jsou tady určité oblasti, které se musí osvětlit, je tady různá interpretace a jsou tady určité problémy transpozicí jednotlivých článků, jak je uplatňují jednotlivé členské státy, čili v případě této směrnice v oblasti padělku a pirátství na internetu. Tato oblast se vyvíjí už několik let, čili je důležité provést nyní revizi, možná v roce 2011, aby bylo dobré řešit právě tento fenomen, to znamená provést revizi a patřičně jednat. Dále jste se mě ptali, jestli studie o dopadu bude provedena nějakou nezávislou organizací, čili my zcela jistě chceme zajistit kvalitní nezávislou studii a já vím, že Takováto studie je velice důležitá pro Evropský parlament, čili tato studie musí být kvalitní, objektivní, ale pochopitelně tato organizace musí být nezávislá, čili musíme také zachovat nezávislost, podobně jako Evropského soudu, čili musíme a víme, že tady jsou agentury, které mohou provést takovouto kvalitní nezávislou studii. Co se týče té celé velké oblasti, o tom se zmínila paní Wikstrom, také pan Bělangui, eh, takzvané kolektivní zprávy. Máme v úmyslu se zaměřit na otázku kolektivní zprávy děl. Chceme také zlepšit transparentnost a zprávu um, autorských práv, také to musíme provádět eh, inteligentně, abychom snížili náklady, abychom prosadili stejnou legislativu eh, v celé Evropské unii, aby tyto náklady byly srovnatelné po celé Evropské unii. Co mě trochu překvapuje, že to neexistuje. Tato pravidla stejná neexistují po celé Evropské unii. Eh, ve většině členských států neexistují stejné sankce, čili v některých místech je naopak pouzbuzeno práctví, čili pracujeme v tomto smyslu a zcela jistě věnuji velkou pozornost Eh, této otázce. Myslím si, že budeme připravovat zelenou knihu, potom směrnici roku 2011 a pochopitelně tyto návrhy chceme předložit co možná nejdříve. Pani Angstrom se ptala na osiřelá díla. Je tady, to může být určitá výjimka v případě autorských práv. Nevím, jestli je to možné. Je tady problém s finančním odměňováním. Musíme mít spravedlivé finanční odměňování, co se týče kvality a kapacity autorů v této oblasti, podobně také tomu jinde. A spíše v případě osiřelých děl bychom měli mít systém, nebo to aspoň orientace, kterou bych se chtěl vydat, je takzvaného vzájemného uznávání národních systémů. Paní Lichtenberger se také zmínila o tématu, které je součástí velkého Eh, tématu, což je kapacita, schopnost Evropy, konkurenceschopnost Evropy, také evropská značka, která vznikla už před 20 lety, že zapotřebí provést určité zjednodušení, modernizaci. Eh, také jsme zahájili mm, takovou hloubkovou revizi hodnocení těchto národních eh, značek, čili v listopadu předložím vašemu výboru výsledky tohoto hodnocení. Paní Richtenberger také dáváme velkou pozornost otázce kvalitě produktů. Čili to, není to pouze otázka ochrany značek, ale také kvalita, bezpečnost produktů, které se dostávají do Evropské unie. Čili zmíním se také o této otázce panu Delimu, který má na starosti ochranu spotřebitele, Pochopitelně jako ministr zemědělství ve Francii jsem se zabýval otázkou čínského mléka nebo ukrajinského oleje, čili ano, vím, o čem hovoříte, čili se bavíme sice o internetu, ale je to také otázka kvality, bezpečí a bezpečnosti, které chceme poskytnout našim občanům, co se týče dovážených produktů zvenčí. Čili o tom budu hovořit se svým kolegou komisařem Delim. Pan Perigloa. Tady se bavíme o další kapitole mých působností, čili nechci ztrácet část v této oblasti. Skutečně je důležité také prosazovat odpovědnost podniků. Týká se to zprávy podniků a nemám na mysli pouze v oblasti finančních eh, služeb, ale také společnosti, které jsou kotované na burze. Eh, týká se to zprávy, transparentnosti, také místa žen, eh, které by měly působit ve vedení společností a také je to otázka eh, různého statutu podniků. Může se jednat o družstva, o podílové společnosti a o další typy postavení. Záleží na eh, členském státu a na typu postavení takovýchto společností. Dále zde zazněla otázka na směrnici o službách. Měl jsem příležitost odpovědět na tuto otázku Evropskému parlamentu a chtěl bych říci, že pokaždé, když přicházím do všech 27 států, v podstatě do konce roku bych chtěl navštívit všechna hlavní města členských států, tak se bavíme také o regionálním působení směrnic Čili eh, jako komisař se starám také o dobré uplatňování jednotlivých směrnic. Celé jistě to směrnice o službách, která musí být transponována a uplatňována ve všech 27 členských státech. Čili se dívám jednak na úspěchy i na úspěchy. Pokud je nějaký, nějaké spoždění, tak zjišťuji proč. A pane Šobro, chtěl bych říct, že eh, díky této směrnici Eh, jsme zvýšili procento 0,5 až 0,7 čili se ubíráme správným směrem a eh, chceme také uplatňovat sankce, i když já bych chtěl prosazovat, aby se náležitě tato směrnice o službách uplatňovala předtím, než budeme uplatňovat sankce. Dále pan Ettinger má na starosti energetiku, takže ještě k dalším otázkám. Pan Berlinger, paní Tajné, pan Sivka se zmínil o patentech. Doufám, že jsem hovořil už o patentech, i když se nejsem úplně jistý, ale co se týče zavedení stejného patentu po hlasování rady, tak eh, jsme odložili několik eh, obtížných eh, elementů. Jednak je to jazykový režim. Paní Tajner se zmínila nebo mi položila otázku, že španělský minister v podstatě by přijal angličtinu, ale mohu vám slíbit, že to není zcela jistě to, co jsem slyšel minulý pátek v Madridu. Setkal jsem se s panem Zapaterem, s ministrem kultury, s ministrem financí a mohu vám říci, že zcela jistě jsem neslyšel to, co jste zde navrhovala. Čili vzniká určitá blokáda a pokud eh, všichni budou chtít, tak budeme mít takzvaný režim Mnichova, to znamená použití tří jazyků, to znamená angličtina, němčina, francouzština, to jsou jazyky, které, kterými se nejvíce hovoří eh, v Evropě, jsou uznávané, ale je to zásadní slabost eh, v oblasti konkurenceschopnosti Evropy, když se řeší otázka patentu. Čili doufám, že budu spolupracovat s členskými státy, abychom mohli pokročit dál v otázce jazykového eh, režimu. A v příští měsíce bych chtěl komisi předložit otázku příslušnosti zde doufáme, že budeme mít stanovisko soudu do léta a poté velice rychle budeme postupovat. To znamená, v roce 2010 musíme řešit otázku patentu. Není to nic symbolického, je to skutečně zcela zásadní a komise by chtěla vyřešit problémy s jazykovým režimem, také otázku příslušnosti prostřednictvím soudu a to bychom chtěli dořešit do leta. Čili to jsou první odpovědi na dotazy, které zazněly. Tento dialog byl velice zajímavý a v, tomto, v tuto chvíli bych chtěl poděkovat za pozornost. Děkujeme, pane komisaři, jistě vašeho návrhu využijeme. E, vy jste říkal, že všechno je v našich rukou. My jistě budeme chtít dále s vámi spolupracovat a doufáme, že budeme moci také přispět k tomu, že vy opravdu budete posledním komisařem, který se musí zabývat agendou patentů. Děkujeme moc krát za vaši přítomnost. Určitě využijeme vaší nabídky a doufáme, že se brzy zúčastníte našeho dalšího jednání. sind jetzt ein klein bisschen über eh, tak, teď to vypadá, že už máme maliličké spoždění a z toho důvodu musíme hned okamžitě dále pokračovat a rád bych tímto přivítal na našem workshopu Eh, týkající se dědického práva. Rád bych tedy přivítal několik eh, odborníků. Dovolte mi, abych je představil. Her, pan William Vinci z Dublinské univerzity, paní Farline z Britského eh, institutu komparativního práva, pan Züs eh, z Německého notariářského institutu, pan Godušupar Tries, doufám, že jsem to správně vysvětlil, profesorka eh, práva na francouzské univerzitě, paní Elizabeth Schäuble, paní eh, profesorská Vídeňské univerzity, také zodpovědná nebo vedoucí delegace Eh, UCCBE a Rita mi prezidentka Lešpinia asociace. Vítám vás v našem právním výboru a eh, tímto bych rád eh, předal nejdříve slovo panu Lechnerovi. Děkuji, pane předsedo. Teď v souvislosti s naším spožděním budu hovořit velmi stručně, protože jsme sem přijeli právě proto, abychom si vyslechli názor našich odborníků. Nicméně eh, já bych rád ještě po, eh, přivítal pana Kapelínyho. Je tu? Je tu s námi eh, zpravodaj z hospodářského a sociálního výboru k tomuto tématu. Co se týče tedy eh, kolizních eh, norem v rámci privátního práva, tak to je eh, oblast práva, která je velmi složitá a já zmíním jenom několik základních termínů z návrhu komise které jsou tedy velmi důležité jak pro rozhodné právo, tak pro právo jako takové. Chci hovořit o volebním právu které, které se vyvíjí velmi pozitivně ve většině našich členských eh, států. Eh, samozřejmě eh, v jaké? Nicméně pravda, že co se týče dědického práva, tak v jednotlivých státech existují velmi rozdílné Eh, normy a z toho důvodu se také budeme eh, bavit mimo jiné o evropském dědickém osvědčení. Eh, všechno, co navrhuje komise, tak zní velmi rozumně, i když samozřejmě můžeme zmínit několik komplikovaných nebo kontroverzních bodů. Pro nás je velmi důležité, abychom našli celoevropské rozumné řešení a to, co je také pro mě velmi důležité jako člena výboru pro právní záležitosti, je velmi důležité, aby eh, tato záležitost negativně neovlivňovala a nezasahovala do hmotného ani věcného práva eh, národní povahy. A to je zcela eh, zásadní. Je velmi těžké nicméně určit hranice a nikdy je nepřekročit, protože existují přímé a nepřímé dopady dopady a účinky tohoto práva, o kterých bychom se dnes měli bavit. Eh, z toho důvodu bych také ještě jednou rád poděkoval všem odborníkům, kteří přijeli eh, naše pozvání a první bude hovořit pan William Binči. this regulation. Uh, thank you. I have the microphone. Už mám zapnutý mikrofon. Jak říkal pan Lechner, Irsko a Spojené království postupují na základě rozděleného systému, zatímco nařízení zaujalo celkem rozumný přístup, to znamená jediné pravidlo k vyřešení dědictví. Takže jen krátce zmíním, jak je to v Irsku. V Irsku je to jednoduché, nicméně bude to představovat komplikace v souvislosti s nařízením. Situace je taková, že movitý majetek je zjištěn na základě práva, které platí v místě bydliště. Jde tedy o stát trvalého bydliště. To není totéž jako obvyklé bydliště. Takže pokud někdo trvale někde bydlí, bude platit toto právo a podle něj se bude určovat dědictví u movitých věcí, to znamená předmětů, peněz a tak dále. Pokud je o nemovitosti, situace je taková, že platí právo té země, kde se ta nemovitost nachází. A znamená to, že Irsko nechce uplatňovat nařízení a bude tady dál v situaci, která se bude řídit irským mezinárodním právem. Na rozdíl od celé řady evropských zemí nemáme v Irsku statut nebo kodex soukromého mezinárodního práva. Máme systém soudních rozhodnutí a soudci a ostatní musí rozhodovat na základě předchozích rozhodnutí a proto je tady určitá nejistota. Zvlášť proto, že soudní rozhodnutí ve věci dědictví jsou velice vzácná. Dá se říct, že poslední případ, poslední rozsudek, který byl nějak významný, který se týkal dědictví eh, a měl mezinárodní eh, prvek, je 40 let starý. Dokážete si jistě představit, jaká nejistota v této oblasti platí. A jak už jsem tedy říkal, máme základní princip, movitý majetek na základě práva bydliště, nemovitý majetek na základě práva státu, kde se nemovitost nachází. Jaký to má dopad po vstupu tohoto nařízení v platnost? Až nařízení vstoupí v platnost, pokud by se Irsko rozhodlo, že ho bude uplatňovat, nebude problém. Přestane platit irské mezinárodní právo v této oblasti a začne platit nařízení a jednoduchá pravidla podle nařízení. Ale myslím, že se dá říct, že z irského hlediska by to bylo i dobré, jak říkal pan Lechner, je tady možnost volby práva, autonomie stran, což neplatí podle irského mezinárodního práva v současné době. Pak je tady samozřejmě otázka vyjasnění a jednoduchosti jednoho pravidla. A pak je tady také ten, eh, to evropské dědické osvědčení, které zatím nemáme. Takže by tady byly značné výhody z irského pohledu, kdybychom měli jednoduchý systém, jako třeba ten podle toho nařízení. Nicméně Irsko se z politického hlediska může rozhodnout, jestli nařízení chce nebo ne. A vzhledem k tomu, že, nebo dejme tomu, že by ho neuplatňovalo, eh, zmíním se o tom, jaký by to mělo dopad, protože si myslím, že to složité a dá se říct, že zatím nařízení nevypadá tak, že by nějak zohlednilo skutečnost, že by se k němu nepřidalo Irsko nebo Británie. Předpokládá toto, ale nepřizpůsobuje se takovéto možnosti a možná, že toto by bylo dobré řešit v budoucnu. Pokud Irsko zůstane mimo nařízení, rozhodne se, že ho nebude uplatňovat, bude dál platit stávající právo, to znamená právo místa bydliště zesnulého a tím se bude určovat, jak se naloží s dědictvím, s, s movitým majetkem a nemovitý majetek, eh, s tím se bude zacházet podle místa, kde se nachází. To tedy neplatí jenom pro irské státní příslušníky nebo pro osoby, které mají eh, obvyklé bydliště v Irsku. V těchto otázkách se rozhoduje bez ohledu na státní příslušnost a nebo obvyklé bydliště. Například irský soud, pokud by uplatňoval svou soudní příslušnost nad rámec nařízení, by mohl říct, že majetek získává, movitý majetek získává člověk, který žije v Německu, přestože Německo bude uplatňovat nařízení. Irské mezinárodní právo bude dál platit ve vztahu k Němcům, Francouzům, Italům a tak dále. Pokud mají bydliště v těchto zemích a pokud je o movitý majetek. A to je tedy důležitá věc, kterou je třeba řešit. Z hlediska soudní příslušnosti je situace složitější v tom smyslu, že irská a britská pravidla pro učení soudní příslušnosti v kontextu dědictví jsou sekundární v porovnání se zprávou majetku zesnulého. Jak se má spravovat pozůstalost? A z toho teprve vyplývají otázky, které souvisí s dědictvím. A to pravidlo je velice volné. Irský soud může uplatňovat soudní příslušnost ve vztahu k pozůstalosti bez ohledu na to, kde člověk zemřel, jestli má bydliště v Irsku a jestli má majetek v Irsku. Soud má volnost uvážení, kterou samozřejmě rozumně uplatní, ale má možnost volného uvážení a a priori není vyloučena žádná země a žádný majetek. A je velice obtížné hádat, a opravdu bychom jenom hádali, jak by irský soud postupoval, jestli by trval na tom, že má soudní příslušnost, v případě, že nařízení začne platit a Irsko ho nebude uplatňovat? Protože pokud by se soud nechtěl pustit do války s ostatními evropskými zeměmi, musel by zohlednit to, že nařízení platí, ale jako jsem říkal, stále zůstává ta nejistota, která souvisí s tou možností volného uvážení. A jeden z dalších aspektů, který bych mohl zmínit, abych ukázal, nakolik je ta oblast složitá, aniž bych se pokoušel nějak vyřešit. Jak řada z vás ví, máme dáče on renvoi, a to by v zásadě byla situace, kdyby Irsko uplatňovalo pravidlo místa bydliště ze snulého, dejme tomu, že to místo bydliště je ve Francii. V takovém případě Právo místa bydliště, to znamená to, které platí ve vnitrostátním kontextu, je francouzské právo, ale znamená to, že také platí francouzské mezinárodní právo. A pokud platí i pravidla podle francouzského soukromého mezinárodního práva a pokud Francie nařízení uplatňovat bude, což asi bude, pak za takových okolností, pokud by irský soud uplatňoval tuto doktrínu Ranvoa, uplatňoval by právo na základě nařízení prostřednictvím francouzského mezinárodní, mezinárodního práva. A to je otázka, která vzniká. A odpověď je bohužel nejistá. Protože status doktríny ranvua, neboli postoupení věcí jinému soudu, nemusí vždy platit. Není to vždy jisté v každém případě. A další věc, kterou bych měl zmínit, protože eh, ještě uslyšíme, jak je to v Británii, jak víte, Britové měli problém s navracením. Pokud například někdo někomu dal peníze, než zemřel, potom začne platit e, určité právo z hlediska dědictví, nějaký člen rodiny má dostat zpátky peníze, tak je možné, že část těch peněz je potřeba získat zpět. A musí se stát součástí pozůstalosti. A tady vzniká právní problém z hlediska Spojeného království. Ale zdá se, že v Irsku to není úplně stejný problém, Samozřejmě dalo by se mluvit o jistotě či nejistotě, ale stojí za zmínku, že irské dědické právo a irský zákon z roku 1965 vycházel z německé legislativy a obsahuje takovéto ustanovení o tom, že by se prostředky získaly zpět. A předpokládá to, že by to nebylo v rozporu s veřejným pořádkem, a pokud by v budoucnu Irsko neuplatňovalo nařízení, Takovýto prostředek by nebyl z irského právního hlediska problematický, ale já zdůrazňuji, že irské soudy v současné době, podle toho, jak je to v článku 17, nemají omezenou autonomitu volbu stran, aby strany mohly stanovit právo, které neexistuje v Irsku a nebude v Irsku dál platit, pokud nebude uznáno na základě doktríny Ranvoa. Takže na závěr svého desetiminutového příspěvku mohu říct, že se možná ve vás vyvolalo určité obavy, pokud jde o dopad. Já myslím, že se dá říct, že toto nařízení v kombinaci s tím, že Irsko ho nebude uplatňovat, problematické je čistě proto, že z něho vyplynou nové problémy. Problémy s výkladem, problémy s tím, kde je hranice mezi nařízením a vším, co je mimo nařízení. Z politického hlediska je zcela legitimní, aby Irsko tuto možnost využilo, má na to právní nárok, nevyužít toto nařízení a já se k tomu vůbec nechci vyjadřovat. Myslím si, že by bylo rozumné, aby ti, kdo se budou účastnit tvorby tohoto nařízení, nespracovali jen nařízení, které vychází z toho, že se Irsko se přidá k nařízení, ale aby ho doladili, aby zohlednilo i legitimní požadavky a potřeby Irska a Británie v případě, že ho také nebudou uplatňovat. Děkuji, pane předsedo. Ja, vielen Dank, Děkujeme, pane Binči, velmi krátká připomínka, protože vy hovoříte o tom, že to poslední rozhodnutí bylo z roku 1940 nebo před 40, eh, před 40 lety. Je možné, že celý tento vývoj. Představte si, 12%, 12 milionů evropských občanů žijí v jiném země, než je eh, jejich eh, stát, ve kterém se narodili. Já si myslím, že z toho důvodu musíme opravdu eh, zcela zásadně pracovat eh, na vývoji tohoto systému. Eh, to všechno samozřejmě souvisí se zdravotním systémem, s právem, které se uplatňuje na tyto občany. A teď předáváme slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že nemusím doplňovat tolik, protože mohu jenom eh, dospět k závěrům, které jsou dost podobné. Čili Velká Británie se rozhodla, že se v tuto chvíli nepřipojí, nicméně bude vyjednávat. Chtěla bych hovořit o třech věcech. Jednak bych chtěla připomenout rozdíl mezi nařízením a právem, které máme ve Velké Británii, ale možná vám jenom připomenout to, co jsme právě slyšeli. Dále se chci zmínit o obyvách Velké Británie a také dopadech pro britské občany, kteří žijí v zahraničí, nebo naopak, když jiní občané Evropské unie žijí ve Velké Británii, čili jaký to má dopad eh, pro obě skupiny. Čili jaký je rozdíl mezi systémy, které existují mezi nařízením a Velkou Británií? Jsou zde velké rozdíly a toto nařízení vytváří velice jasnou jurisdikci, velice jasná pravidla a také v pozůstalosti se bere v úvahu celý život um, pozůstalého. Je tady také otázka navracení eh, finančních prostředků a také se řeší příslušnost pro movité, movitý a nemovitý majetek, čili je to otázka těchto aktiv. Té ovšem nařízení Velké Británie s tímto ohledem jsou velice odlišné. Velká Británie v zásadě má stejné principy, které se uplatňují v rámci mezinárodního soukromého práva, ale jak jsme slyšeli v Irsku, máme zde systém, který umožňuje různé právo, které se uplatňuje v případě movitého a nemovitého majetku. E, zde se bere v úvahu lex site a nebo e, právo bydliště. A také e, děláme rozdíl mezi stálým eh, bydlištěm a mezi obvyklými bydlištěm. Dále je dobré, že neuplatňujeme tu clawback law, to znamená navracení. Z hlediska Velké Británie otázka bydliště skutečně nikdo neví, co znamená takzvané to obvyklé bydliště pozůstalí, potom se velice těžko eh, rozhoduje, kde ten pozůstalý měl toto obvyklé bydliště. Pokud máme například eh, německého občana, Němka žila v Velké Británii, nicméně její manžel žije ve Francii, ona dojíždí a pak se po roce rozhodnou, že se vrátí domů do Německa, tak už v takové situaci je obtížné rozhodnout, co je jejich obvyklé bydliště. Například, když máte někoho, kdo žije na jihu Španělska, přestěhuje se do Litvy, odkud pochází, protože potřebuje nějaké ošetření, léčbu, zůstane tam rok a půl a potom tam zemře. Tak co je jeho obvyklým bydlištěm? Jižní Španělsko nebo Litva? Čili je tady celá řada nevyřešených otázek a tento návrh buď musí definovat termín v nařízení, což by pomohlo Británie, aby se přidala k tomuto nařízení, anebo ehm, definovat minimální podmínky pro obvyklé bydliště. Dále máme pravidla o navracení finančních částek. Není to ani tak otázka pro Irsko, ale pro Velkou Británii je to velký problém, protože máme systém, který se týká intervivos, to znamená darů, které byly dány za života zesnulého pokud dáte během svého života nějaký dár a potom obdarovaný změní své bydliště, tak potom pro příjemce daru není jasné, zda takovýto dar musí vrátit nebo ne. Takže například, když se přesvědete z Anglie do Německa, kde se uplatňuje německé právo, protože vaše obvyklé bydliště je potom tam a předtím v Británii jste někomu dali dar podle anglického práva, tak abychom uplatnili kloubek právo, to znamená navrácení, i když eh, by, eh, to asi nepřipadá úplně logické, ale v Británii se takto uplatňuje. Nyní určité dopady, pokud se Británii nepřidá k nařízení, jak jsme slyšeli v případě Irska, tak i u nás bychom měli určité překrývající se systémy. Měli bychom pravidla mezinárodního soukromého práva a britská pravidla, která by se uplatňovala v rámci území Velké Británie a potom by záleželo na jmenovaném soudu, který by řešil pozůstalosti. Výsledky by mohly být různé a překrývání těchto jurisdikcí by mohlo vést eh, k problému, co se týče rozhodného práva. Když se na to podíváme z pohledu britských občanů, kteří většinou mají obvyklé bydliště v Británii a mají naopak nemovitý majetek v zahraničí, tak by pro ně bylo jednodušší, kdyby tato regulace byla uplatněna, protože pokud mají eh, například nemovitý majetek ve Francii nebo v Nizozemí, tak by měli problém. Pokud by ovšem toto nařízení fungovalo i v Británii, tak by to byl jednotný systém. Čili v případě by mohli eh, použít jeden jednotné, jednotné právo, což by bylo mnohem snažší pro vyřizování pozůstalostí. Pokud by ovšem toto nařízení neplatilo ve Velké Británii, tak byste nemohli zabránit britským občanům, kteří mají obvyklé bydliště v zahraničí, aby nebyly předmětem tohoto nařízení. Ano, byly by předmětem tohoto nařízení a tím vznikají určité problémy mezi pojmem eh, trvalého bydliště a obvyklého bydliště. Pokud eh, máte obvyklé bydliště ve Francii, tak můžete mít pořád stále bydliště v Británii, což je problém, který by v těchto případech také stále jistě vznikl. Dále, když máte občany ze státu, kde se uplatňuje toto nařízení a naopak bydlí v Británii, tak opět by měli problémy s různými systémy, pokud by to byl Holandian, který by žil v Konvolu a měl nemovitý majetek v Řecku a jinde, tak vznikají problémy s překrývajícími se systémy. Nařízení pro tyto občany by bylo snadnějším řešením. A dále, pokud by někdo měl nemovitý majetek v několika regionech, měl by například ve Skotsku, nějakém evropském členském státu, tak tady vzniká dodatečný problém, protože pozůstalost nemovitostí by byla řízena britským právem, protože bydlel v Anglii, pokud by měla ale tento majetek ve Skotsku, kde naopak uplatňuje se skotské právo, nebo ve Francii by se uplatňovalo francouzské právo, čili vznikají problémy. Takže volba a práva, to je také problém. Můžete si zvolit právo národnosti podle tohoto nařízení, ale v tomto případě by to nebylo možné, pokud by mezinárodní soukromé právo a britské právo bylo zároveň uplatňováno. Čili pokud bychom měli například francouze, který by měl obvyklé bydliště v Anglii, měl by zároveň vilu ve Francii a v Londýně a rozhodl by se pro francouzské právo v případě pozůstalosti, ale to by se mohlo uplatňovat na ten majetek, který zůstal v Anglii. Dále jsou zde problémy, co se týče uznávání a výkonu rozhodnutí mezi státy Evropské unie existuje dohoda, ten režim má fungovat tak, že tady existuje vzájemná důvěra mezi členskými státy, které se řídí tímto nařízením. V případě různých jurisdikcí není problém s uznáváním rozhodnutí ze zahraničí. Tento systém by ale nefungoval, pokud by Velká Británie nebyla členem nařízení, protože pak byste měli nařízení, které se uplatňuje ve Velké Británii v těchto otázkách a to samé by platilo pro členské státy, protože pravidla uznávání v nařízení mohou být aplikována pouze vůči jiným členským státům, ale ne ve vztahu k zemi, která není účastníkem tohoto nařízení. A dále, co se týče evropského eh, certifikátu o dědictví, to je také otázka, protože britské úřady by nevydali, ale mohlo by se stát, že například německý soud jej vydá na základě takzvané zbytkové jurisdikce, co se týče majetku v Anglii, a pak zní, co s tím bude dělat Anglie, co s tím budou dělat anglické úřady. Čili na závěr, neúčast na nařízení by nebylo dobré pro Brity, kteří žijí v jiném členském státu v Evropě, ani pro občany z evropských států, kteří naopak žijí ve Velké Británii. Já, vielen Dank. Děkujeme. Děkujeme paní Line a teď hned předám slovo panu doktorovi eh, Rembertovi Zusovi z Německého notářského institutu a chci říci, že pan Remberzus napsal více jak 1500 stránek o evropském dědickém právu, o kolizních normách a zdanění dědictví. Máte slovo. Já bych rád hovořil o dědickém právu v rámci německého práva. První problém, který máme s věcným právem. Jak víte, v Evropě máme dva různé systémy, jak převádět eh, majetek. Jde tedy o jeden systém, jak ho známe z Francie, z Belgie a tady eh, tedy jde o koncenzus v rámci převedu majetku. Eh, v Německu, ve Španělsku a Švédsku máme jiný systém. Tady je třeba koncenzus, eh, registrace a proč tomu tak je. Jde o to hlavně zaručit bezpečí převedu tohoto majetku a ujištění se toho, že je ten majetek převeden na správné vlastníky. Takže jde o to, aby se převáděly eh, opravdu jen eh, ty části dědictví na ty správné vlastníky protože máme poté také další státy, kde máme rozdělený systém, kde potřebujeme, jak jsem již říkal, to převedení a registraci, zatímco v těch jiných státech stačí pouze osvědčení pro to, aby ten majetek byl převeden. A teď v návrhu nařízení máme takovou dosti málo, dosti málo jasné stanovení. Například si představte, že někdo zemře eh, s posledním bydlištěm v Itálii, ale eh, má zároveň eh, dům v Německu. I ta italské úřady, ale podle eh, článku 39 eh, určí, že eh, právo, které bude aplikováno na ten dům v Německu, neodpovídá tedy právu podle německého věcného práva daj, dojde tedy tady eh, ke kolizi, protože podle německého věcného práva tady potřebujeme konsenzus, zavedení eh, a registraci v katastru a tak dále. Proto potřebujeme do vysvětlení nebo vyjasnění zlepšení formulace v tomto eh, nařízení tak, aby se velmi jasně eh, řeklo, jak tedy bude převáděn celkový eh, majetek nebo částečné, částečné nebo pouze části dědictví. Tak, další problém, který tu vyplývá, tak je Tady jde o uznávání eh, osvědčení nebo úředních listin. Jde o to, aby ta eh, osvědčení, která tedy budou vydávána v jednom státu, byla také uznávána ve všech ostatních eh, státech. Eh, tady se hovoří v tom nařízení o uznávání, uznávání známe eh, z mezinárodního občanského práva, kdy jsou tedy uznávána rozhodnutí a tím také hmotné účinky rozhodnutí. Představte si například případ eh, zesnulého, který je v, v Itálii, ale v Německu podepsal eh, závěť a pokud bychom tuto závěť eh, uznali, tak by to znamenalo, že italské úřady musí uznat tuto závěť, i když podle italského dějického práva vůbec závěť není, není tomuto právu známá. To znamená, že je tady třeba eh, velmi jasně eh, psát, napsat, jakým způsobem tedy tato, ty tato osvědčení budou uznávána a také je třeba zmínit, že nebude třeba eh, žádné apostily. Co se tedy týče všech, to, všeho toho uznávání, hovoříme o, by, o obvyklém bydlišti a potřebujeme nějak, nějakou souvislost, která je jasně průkazná, e, je tak jde také o to, aby šlo o něco, co je jasně průkazné, nelehce změnitelné a toto jsou tedy e, ty tři věci, které potřebujeme, předvídatelnost, bezpečnost a také e, jasnou průkaznost ne ve všech státech, e, nicméně e, se ty, tato tři kritéria uplatňují. Jakým způsobem e, můžeme tady postupovat? Existuje tady Hakská úmluva o dědictví, to je tedy model, který už mnoho let také funguje v nordických státech. A v tomto nařízení bychom mohli mít například specifickou eh, definici obvyklého bydliště právě za účelem eh, postupu, eh, jasnějšího postupu v dědických záležitostech. Další otázkou Eh, je například případ eh, zesnulý, který eh, před svou smrtí žil v Kalifornii a Kalifornie říká, nebo právo Kalifornie spočívá v tom, že se uplatňuje právo země, v níž se nalézá ten, nachází ten majetek, který je předmětem dědictví. článku 26 se hovoří o tom, že zahraniční dědické právo již nebude zohledňováno a to znamená, že tady by muselo být eh, použito německé právo, eh, aniž by tedy bylo bráno na zřetel kalifornské právo a eh, tady opět máme doložku Ranvoa a to tedy opět opět pro případy, kdy je třeba využít právo, které není právem státu, kde se nachází majetek. Co se týče závětí, tak to je samozřejmě opět Další zásadní otázka. Tady zatím komise nepočítá s žádným jasným nařízením. Já si myslím, že tady potřebujeme jasné normy pro závěti, pro eh, dědické dohody a tady máme různé možnosti. Můžeme buď to použít eh, a ratifikovat Hakskou úmluvu, anebo můžeme také eh, převzít stanovení z této úmluvy do našeho zařízení, protože Spousta z našich členských států je součástí Hakské úmluvy, spousta států se účastnila vyjednávání, to znamená, že si myslím, že existuje velká schoda mezi našimi členskými státy v souvislosti eh, s těmito normami a nemyslím si, že tady můžeme očekávat nějaký větší odpor. Co se týče dědických dohod, tak tady si myslíme, že se rozhodné právo nebude měnit. Pokud se někdo přestěhuje, tak dědická dohoda platí v tom státě, kde e, byla sepsána. Máme tady ale problémy e, s přechodnými ustanoveními, Představte si například e, Němec, který žije v Itálii v, tu, v tuto chvíli. To není problém, protože sice italské právo nezná závěti, ale můžeme říct, že pro tohoto německého občana platí eh, německé právo, ale ve chvíli, kdy vstoupí eh, v platnost eh, nařízení, tak bude platit také pravidlo, že platí právo posledního obvyklého bydliště, na kterém se zdržoval ze snulí. A teď tady máme tady problém mezi italským právem a německým právem. Italské právo by řeklo, že tato dědická dohoda není platná, proto potřebujeme nějaká přechodná stan, ustanovení eh, po, pro dobu pro, po přijetí eh, této, tohoto nařízení. Co se týče společné závěti, to je něco, co je velmi časté v Německu. I tady eh, mám návrh který jsem předložil v pracovním dokumentu a já vám velmi děkuji za pozornost. Děkujeme, děkujeme, pane doktore Züsi a předávám slovo eh, naší kolegyni z Francie. Máte slovo. D'origine principalement jurisprudentielle, le droit international... V zásadě mezinárodní soukromé právo v oblasti pozůstalosti eh, je dosti staré. To znamená, s postupem času máme určitou právní jistotu. Návrh nařízení z roku 2009, pokud bude schválen, bude v podstatě povahy, kdy zcela zásadně změní základ. Takže z jistého pohledu toto nařízení musí nebo pokračuje v kontinuitě francouzského práva podstatě eh, má prezentace se bude zaměřovat na dvě oblasti. Co se týče mezinárodního soukromého práva a tohoto nařízení, znamená, že společenství chce přijmout eh, princip eh, soudní příslušnosti soudu, který bude kompetentní v případě pozutalosti. Čili musíme se zaměřit na příslušnost.

vycházejí právě z takovýchto kritérií. Podle návrhu nařízení, který vychází z obvyklého bydliště, tak také počítá s tímto Eh, konceptem, ale myslím si, že i co se týče právě toho termínu obvykle bydliště, tak ho musíme ještě trošičku eh, upřesnit. Co se týče článku 14, tak ten je velmi důležitý eh, a také odpovídá tedy myšlence francouzského práva a jurisdikce, ve kterém jde o následující. Jde o to, aby celé dědické právo se drželo jedné a té stejné eh, doktríny od samého začátku až do ukončení výkonu práva. Co se týče článku 120, tak tady se hovoří o věcném právu. Eh, v případě, že se využívá služeb správce eh, dědictví, tak se samozřejmě celý post postup eh, zpomalí. zpomalí. Nicméně ten celý postup je daleko koherentnější. Musíme se eh, zamyslet nad tím, zdali bychom s pomocí toho evropského dědického osvědčení eh, celý ten postup mohli zlepšit. Nicméně v tom francouzském právu je to tak, že pravomoci takovéhoto externího správce dědictví jsou jasně stanovené v právu. Myslím si, že by ale nebylo správné, kdybychom řekli, že francouzský systém například, co se teď tedy týče eh, dědictví a eh, hmotného práva, tak eh, že je na prvním místě vždy. Ve francouzském právu je to tak, že vychází z toho, že eh, se zabývá pouze nemovitým eh, nemovitými, eh, nemovitým dědictvím. Nicméně návrh ale počítá s jiným řešením, které neodpovídá přesně francouzskému právu. Proto by to znamenalo zásadní, zásla, zásadní změnu pro francouzské právo. Hmm, šlo, jde tedy o legislativní pravomoce, eh, které budou zcela jiné než všechny dosavadní v eh, francouzská eh, rozhodnutí. Nicméně si myslím, že právě to evropské osvědčení o dědictví by mohlo uzavřít některé eh, mezery, které existují v našem eh, právu. Jde o to, zdali se jedná o movité nebo nemovité dědictví, ale francouzské pravidlo říká, že všechno dědictví musí být nějakým způsobem spraveno. Eh, to znamená, že eh, zesnulý se před svou smrtí může eh, vybrat způsob, jakým způsobem bude přivedeno jeho dědictví, ale jenom částečně. Nový návrh komise přesně stanovuje pravomoce přesně podle místa, na kterém se právě toto dědictví nachází. To znamená i v případě, že eh, zesnulý měl více bydlišť. My jsme se snažili samozřejmě vyškrtnout nebo zlepšit všechna místa, která byla problematická. Snažili jsme se eh, také zlepšit zlepšit eh, pravidla, která si myslíme, že by eh, mohla být plošná. Například někdo, kdo má bydliště ve Francii, má nemovitosti tedy ve Francii, zároveň má ale nemovitost také eh, ve Velké Británii. A v případě, že by v, závi, v se hovořilo o dětech a nemovitost ve Francii, by byla eh, předána tomu nejmladšímu dítěti, tak to pouze, pouze ve chvíli, kdy se eh, našla, našlo jaksi eh, rozdílné řešení pro každé z dětí. Existuje tedy tady roztříštěnost ve francouzském právu také a říkám, že my jsme se také v rámci kasačních soudů snažili tyto mezery v právním eh, systému eh, zavřít. Snažili jsme si eh, určit, že všechno bude rozhodnuto podle toho, kde se ten nemovitý majetek nachází. A takovýmto způsobem jsme se snažili ty problémy řešit v článku 7 návrhu se hovoří o určitých zásadách, eh, která sice, které sice eh, některá francouzská stanovení stanoví na hlavu, staví na hlavu, ale eh, může je zároveň také zlepšit. Co se týče eh, Eh, mezinárodního francouzského soukromého práva, tak to bude v, souvis, v souladu eh, s ostatními právy. Jde tedy o pojetí nebo pokrytí eh, všech druhů dědictví. V rámci interního práva je to tak, že se nehovoří o bydliště zesnulého, ale o občanství eh, zesnulého. To je třeba myšlenka, nad kterou bychom se mohli ještě zamyslet. Existují eh, určité hranice a nejnovější eh, reformy někdy vedou k tomu, že dochází k omezení a hovoří se tady, tady o nových eh, pilířích eh, veřejného dědického práva. A pokud bychom to chtěli všechno přenést eh, na mezinárodní úroveň, tak musíme vycházet z dědického práva ze snulého francouzská pravidla se te, s francouzským pravidlům nebo francouzským zákonům se tedy nelze vyhnout. Uh, Mm. výběr práva by by tedy byl, byl, bylo jistou možností, eh, jak zvýšit eh, objektivitu. Pro juris by to bylo možné pouze tehdy, pokud bychom postupovali určitým způsobem. Například ochrana eh, rodiny. Tady by šlo o zásah do našich základních práv. Článek 22 eh, návrhu se tímto zabývá. Eh, hovoří se o tom, že výjimka eh, tady nebude existovat, pokud eh, zahraniční právo jiné než lex juris, a nebo máme tady velmi radikální řešení a to v případě eh, nahrazení nebo zásahu do veřejného pořádku a tady eh, neexistuje tedy žádný souhlas eh, se zásadami francouzského práva. Ale my neříkáme, že to řešení nemůže být opravdovým řešením. My potřebujeme samozřejmě více flexibility a více předvídatelnosti u rozhodného práva a musíme a víme, že budeme muset tedy překonat určité problémy problémy, které vždy vznikají v rámci přeshraničních dědických eh, případů. Myslíme si, že Evropský Evropské dědické osvědčení by situaci opravdu mohlo eh, zlepšit. My jsme nepři, nepodepsali, neratifikovali umluvu eh, o mezinárodních dědických případech. Právníci hovoří, o neurčitých dědických případech. A když se jedná o třetí osoby, tak musíme vycházet z notářského aktu, ve kterém je stanovena možnost převodu majetku, ale to je osvědčení, které platí pouze pro zemi, která takový, takovéto osvědčení uznává. E, notářsky ověřené závěti eh, jsou v některých státech uznávány a v některých státech nejsou uznávány. To znamená, že ve Francii je to například eh, tak, že pouze některé závěti eh, jsou uznávány a proto evropské dědické osvědčení musí pokrývat a vyřešit všechny problémy eh, v souvislosti s dědickými dohodami a se závětěmi co se týče mezinárodního eh, soukromého francouzského práva, tak eh, to by samozřejmě bylo postaveno zcela na hlavu. Ale my eh, přiznáváme, že toto nařízení by situaci mohlo zlepšit. Nicméně, ale pořád máme ještě pochybnosti o zásadních případech. Není ještě zcela jasný, jasná působnost tohoto nařízení. Nejsou vyřešeny všechny kon konfliktní eh, případy, i když musíme uznat, že Francie podepsala úmluvu z roku 1961. Děkuji. Eh, eh, paní Godešot patří. Je pravda, že francouzský ten francouzský test, který nám byl předložen, je opravdu tím nejjasnějším textem, který jsme obdrželi. Eh, je a já bych v tuto chvíli rád představil paní Elizabeth Schäuble, právničku z Vídeňské univerzity, která také pracuje pro CCB. Děkuji. Já bych vám ráda poděkovala za pozvání na tento seminář. Pouze málo Existuje pouze málo otázek, které jsou tak důležité pro naše občany jako dědické právo. E, například, když se zamyslíte nad vaším vlastním dědickým právem, Jaké to je, jak to platí, jak je to ze zákona, jak to platí u dětí, u manželů, co je potřeba zohlednit? Započítává se například darovaný majetek. To všechno nám dá odpověď na otázku, jestli je prostě možné převzít majetek, nebo jestli je nutné, aby soud rozhodl například, jak je to, jak je to se zprávou dědictví. A pak je tady další důležitá otázka, a totiž otázka přeshraničních pozůstalostí. Jde o to, jestli země původu určuje pravidla pro řešení, pro nakládání s touto pozůstalostí, jestli to má být podle posledního místa bydliště, podle trvalého bydliště, podle státní příslušnosti nebo podle místa, kde se ta samotná věc nachází. Samozřejmě, kdybychom si tuto otázku položili, dostaneme různé odpovědi. A v tom se odráží také naše národní právní systémy a je to jeden z důvodů, proč u přeshraničních pozůstalostí dochází k takové rozpolcenosti. To znamená, že je skutečně nutné dospět k nějakému nástroji, který minimálně při stanovení mezinárodní státní, pardon, soudní příslušnosti nebo při uplatňování určitého systému byla snaha dospět k nějaké míře harmonizace, aby platila jasná pravidla abychom takto pomohli našim občanům, pokud je o to, aby se co nejrychleji zjistilo, podle jakého dědičského práva se to má řešit. Ten návrh, který byl prezentován v kapitole 4 a 6, pokud je o uznávání rozhodnutí a pokud je o dědických osvědčení, to je podle mě významný pokrok. A v dalších kapitolách 1, 2, 3 a 5, kde jde o oblasti, kde se má uplatňovat právo a kde jde o uznávání příslušných dokumentů, jsou zřejmě ještě ustanovení, o kterých je třeba dál diskutovat, aby se ten celkový návrh vylepšil. Návrh v té podobě, jakého teď máme, může působit určité problémy. Může to vést k tomu, že v některých oblastech budou ještě složitější pravidla a může se stát, že se nepodaří přestat dělit pozůstalost a někdy může také dojít ke spoždění v tom řízení, může to zvyšovat náklady. Takže tady jde o hmotné právo, o rodinné právo a současně panují obavy, že by mohlo být omezeno vzájemné uznávání. A pokud mluvíme o veřejných dokumentech, mm, nejde o dokumenty, které podle příslušného vnitrostátního práva a soudní příslušnosti jsou rovnocené. Já mám tady tady tři případy, které bych ráda zmínila a také budu hovořit o návrzích, o kterých si myslím, že by mohly tuto situaci a tu celou tuto oblast zlepšit. Myslím si, že eh, spousta z těch výhrad, které eh, uslyšíte, tak jsou výhrady, které již zmínili mý předřečníci. Myslím si, že také s tím, co jsme si vyslechli eh, od Irska a od Velké Británie, tak eh, to jistě bude dobrý základ pro naši debatu. Takže co se týče zásad, eh, zásahu do dědického, rodinného a hmotného práva. Eh, tento návrh zcela jasně říká, že nechce jít nad rámec toho, co bude nezbytně nutné pro dosažení cílu. A také říká, že rodinné právo a aspekty rodinného práva by měly zůstat v závorkách. To znamená, když se ale na to podíváte, tak to nevíde vždy. A já teď eh, uvedu několik případů. Například eh, rodinné právo a dědické právo, to jsou dvě různé boty co se týče dědického práva, tak to eh, spravuje dědictví a rodinné právo se týká manželství a rodinného statutu fyzických osob. Nicméně existuje tady velmi silný eh, faktor, který tyto dvě, dva druhy práva spojuje, protože rodinná politika každého jednotlivého členského eh, státu spolu ustanovuje nebo spolu rozhoduje také o dědickém právu. Když se podíváte tedy na tu situaci eh, v členských státech, eh, v, například eh, něk, Mm, u manžela, manželky eh, nebo eh, dítěte, tak všichni tito, tyto osoby mají různá práva na dědictví v různých členských státech. To znamená, že rodinné právo a dědické právo eh, nejsou tak jednoduše oddělitelné, tak jak o tom hovoří návrh komise. A já teď budu hovořit o některých případech, ve kterých toto překrývá srovnání těchto dvou druhů eh, práv je velmi eh, očividné. V rakouském eh, právu je to tak, že partner nebo manžel man, nebo manželka jsou určitým způsobem znevýhodněny vůči dětem. Děti dostávají více. Jiná situace je u nemanželských eh, dětí, jiná situace je také u registrovaných partnerů a tak dále. Pokud zesnulý má své poslední obvyklé bydliště v zemi, kde eh, funguje jiné právo a ten partner eh, to upřednostňuje, tak mohou být, může být mohou být negativně ovlivněna eh, práva toho rodinného příslušníka, který se nachází eh, v té rodné zemi zesnulého. Například, kdo eh, kdo bude mít vyživovací povinnost. Eh, vyživovací povinnost může být také velmi negativně ovlivněna. Pokud, a to, a to může být také důvod k vydědění. A pokud jedna osoba, která je, pokud tady máme eh, osobu, která je velmi znevýhodněna eh, vyživovací povinností a před smrtí se nachází v zemi, kde takové to, takováto pravidla pro vyživovací povinnost neexistují, tak tady dojde k eh, velkému znevýhodnění. Hovoříme tady také o e, dalších e, povinnostech a o e, darech dětem, což jsou další důležité věci. Například pokud děti nebudou zohledněny v závěti, tak přesto dostanou část povinného dědictví. Ale ta otázka je toho, jak, velký, jak velká ta část bude pokud eh, zesnulý Nicméně vycestuje eh, nebo zemře v zemi, kde tato pravidla tohoto té povinné části dědictví eh, neexistují, tak tady opět dojde ke konfliktní situaci. A to samozřejmě platí pro tu povinnou část dědictví samotnou, protože tato povinná část dědictví existuje v některých eh, státech a v některých ne. Eh, v Rakousku tomu tak je. Eh, v Rakousku tomu eh, tak je v případě, že manžel, manželka, partner nebo děti nebyly zohledněni, zohledněni v závěti. To je jasná, jasná koncepce, protože tady se přistupuje tedy k rodině jako k něčemu zcela zásadnímu. Pokud zesnulý um, má poslední své bydliště v zemi, kde tato pravidla neplatí, tak lidé, rodinní příslušníci, kteří by mohli být eh, negativně ovlivněni, tímto tak, eh, opět, tak je to opět další konfliktní situace, protože by mohli o tuto povinnou část dědictví přijít. Takže to znamená, že musíme se tady zabývat tou otázkou obvyklého bydliště. Eh, já tady nehovořím o žádném čistě nebo ryze rakouském eh, fenoménu. Eh, tady hovoříme o jasné povinnosti, která musí být splněna. Například co se týče práva na bydlení, tak i to musí být dodržováno pokud by eh, se zesnulý opět měl nacházet mimo eh, Rakousko, kde tedy platí eh, to právo, které zajišťuje právo na bydlení pro pozůstalé, tak jsme opět v situaci, ve které by pozůstalí mohli být negativně ovlivněni každém případě tedy tady jde o to, aby bylo dodrženo národní právo a samozřejmě souhlasím, že může existovat tady výběr práva, ale musíme zajistit, aby eh, nedošlo tady k pošlapávání práv. Zesnulý si může úmyslně vyberat obvyklé bydliště v zemi takovým způsobem, aby úmyslně poškodil své rodinné příslušníky. A to je jenom pár krátkých eh, příkladů, které zdůrazňují to, co nařízení chce. Chce kontrolovat nebo upravovat pouze to, co je nezbytně nutné. A e, to tedy může nicméně vést ale k problémům, které e, já jsem zmínila. To znamená, že se musíme ještě jednou zeptat, zdali e, je to úplně to nejlepší. Je všechno to, co je v tomto nařízení zcela nutné pro dosažení cílů. Jedná se tady o otázky, které se omezují přesně eh, na, pouze na rodinné právo a já tady hovořím o článku 19, 1 a 17, neměly by být pozměněny tak, aby všechny ty pochybnosti, eh, které jsem eh, zmínila, eh, již neexistovaly a já předkládám návrhy, které by tu situaci mohly změnit. Máme tu také určitá ustanovení, která nejsou v souvislosti s eh, dalšími eh, články. Hovoří se o vyživovací povinnosti, o možnosti eh, jejího vyškrtnutí, ale například co se týče práva na bydlení, tady je přeci zcela jasná souvislost. Takže co? Takže bude tady platit vyživovací právo anebo právo na bydlení. Já si myslím, že tady bychom to měli ještě jednou ujasnit otázku, jakým způsobem a co přesně bude určovat závěť. Rakouské právo dovoluje, aby všechny tyto eh, otázky byly upraveny v závěti a e, jde o to, abychom dosáhli situace, ve které tyto závěti budou platné i po vstupu e, v platnost tohoto nařízení. Otázka je tedy, e, chceme to tak, nechceme to tak, bylo by to tak možné nebo ne, takže to si ještě musíme vyjasnit. To stejné se také týká darů. Co se týče darů, tak o tom také rozsáhle píšu v mých návrzích. Já jsem ze země, máme kolizní eh, normy, které souvisí eh, s občanstvím. To znamená, že tady nepotřebuje žádné eh, průkazní řízení. A co se týče občanství, tak je to právní otázka, která, která na kterou můžete odpovědět pouze ano či ne. Má ten občan eh, státní občanství jednoho státu, anebo nemá. To znamená, že tady to řízení je dosti rychle. Nicméně, co se týče tohoto návrhu, tak tady se hovoří o eh, hákské úmluvě a o kolizní normě bydliště bei der Anknüpfung an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt in der Praxis Schwierigkeiten gibt. A bylo to proto, protože v praxi bylo to velice složité s tím posledním bydlištěm. Poslední místo bydliště souvisí s určitými fakty, s určitými skutečnostmi, které se špatně ověřují. A důkazní břemeno proto bylo na jednotlivých smluvních stranách. A pozůstalí by museli říct, proč a kde bylo poslední místo bydliště. A to je samozřejmě složité, pokud už ten člověk nežije. Ano, intervivus je dobré řešení, ale ne v případě úmrtí. Protože tak není možné rychle přijmout rozhodnutí, jak se dá postupovat v praxi. Vezmeme si třeba roamingové poplatky nebo telefonní účty, účty za elektřinu. Pak jsou jako světkové třeba sousedé. A výsledek pak možná nebude jednoznačný, protože jsou to lidé, kteří pobývají v různých členských státech. A to znamená, že ten výsledek by nemusel být uspokojivý. A celý ten proces by byl velmi složitý. Já chápu, že e, státní příslušnost není úplně nejspolehlivější, žijeme v Evropské unii. I když to vypadá dobře, Evropská unie se snaží prosadit otázku státní příslušnosti otázku státní příslušnosti zatlačit do pozadí. A bylo by lepší, kdybychom se opírali o stabilní podmínky, ne jednoduše o fakta. A když se budeme snažit například vymezit určité propojení na poslední místo bydliště, bude nutné opět opírat se o skutečnosti a kdo pak bude mít důkazní břemeno. V Evropě máme problém, protože obvyklý pobyt, tento pojem se vykládá v každém státě jinak. V Evropě potřebujeme jednoznačné řešení, které se bude opírat o právní skutečnosti. A kde bude Evropský soudní dvůr schopen provádět výklad, abychom se vyhnuli složitým dokazovacím procesům. Podle mě se určitě podaří najít řešení, které bude rychlé, stabilní a pokud se takové řešení najde, dosáhneme pokroku. Když se to nepodaří, bylo by dobré, kdybychom se předběžně vydali tou cestou, že se budeme opírat o vnitrostátní pravidla a pak by to nařízení mělo stoupit co nejdřív v platnost. Děkuji a nyní paní Lepinieny která je předsedkyní Finské advokátní komory. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za to, že jsem dostala příležitost vyjádřit se k otázkám, které se týkají závětí a dědictví. Mám několik takových praktických připomínek, chtěla bych také upozornit na určité problémy. Pokud je osobní příslušnost, Finské právo odpovídá tomu, z čeho vychází toto nařízení, ale samozřejmě výklady se v členských státech liší, pokud je o koncepci obvyklého bydliště. Také máme řadu osob, které bydlí ve Finsku a které mají bydliště i v dalším členském státě. A proto to musíme dál upřesnit. Skutečně to musíme lépe vymezit, pokud je o koncepci obvyklého bydliště. Volba platného práva je dobrá věc. To by mělo být možné. To pravidlo, podle kterého má platit právo toho státu, kde měl zesnulý poslední bydliště, je také dobrá věc? Ovšem jsou i výjimky. My požadujeme pět let, pokud příslušný člověk není státním příslušníkem Finska, musí u nás žít pět let. A to může někdy vést k situaci, kdy se dědictví řeší na základě závěti zesnulého. Nebo v rozporu s tím, co si zesnulý přál. Ve věcech manželských máme možnost volby práva, ale lidé si tohoto práva nejsou vědomi. A lidé často neznají právo země, do které se přestěhují, pokud se například stěhují za prací do jiného členského státu. Někdy se o platnosti závěti rozhoduje na základě práva příslušného členského státu a volba platného práva často vede k problémům. v různých systémech různých členských států. Pole působnosti tohoto nařízení je širší než pole působnosti naší vnitrostátní legislativy. Když mluvíme o hmotných právech a souvisejících otázkách, řídíme se podle obvyklého bydliště. V jiných věcech se řídíme finským právem. Samozřejmě toto nařízení nyní nechává otevřenou otázku, jestli by bylo například možné v případě problémů přidělit jako správce pozůstalosti nějakého státního úředníka. A pokud jde o sdílenou pozůstalost, musíme uplatňovat také právo jiného členského státu. A skutečně by bylo problematické, kdyby se i postupy řídily právem jiného státu. Z finského pohledu je důležitá otázka uznávání a výkonu. Otázky, které se týkají závětí, se do značné míry řeší prostřednictvím dvou svědků. A pokud dojde k soudnímu sporu, je obvykle přidělen právník, který potom rozdělí majetek. Ale to nevede k žádnému úřednímu dokumentu, který by mohli uznávat jiné členské státy. rozhodnutí právníků často považujeme za platný dokument? Děkuji. Děkuji mnohokrát za příspěvek paní Lepněmi. Možná bych měl dát nyní možnost kolegům, abychom si dali jedno kolo otázek, vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho času. Paní Pan doktor Zise musí, myslím, odejít teď, protože mu letí letadlo. Prosím, paní Lichtenberg. Děkuji. V zásadě mám jednu zásadní otázku, která vyplývá z regionální příslušnosti mezi Rakouskem a Itálií. Co se týče Jižních Tyrol, tak tady máme speciální úpravu. Týkalo by se to také této nové úpravy, je to lex specialis, tak mě by zajímalo, zda by se to týkalo i této oblasti v rámci rakouského dědického práva. Další dotaz. Já bych měl sám otázku na naše britské a jirské kolegy. Já jsem to slyšel pouze eh, přetlumočené, ale mohli se trošičku ještě hovořit o obvyklém bydlišti? obvykle. bydliště přeci není to stejné jako domicil. Mohli byste nám prosím vysvětlit eh, rozdíl mezi těmito dvěma termíny, jak to vypadá z vašeho hlediska, paní Wallis? Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěla bych poděkovat všem našim řečníkům. Myslím si, že to bylo velice ku prospěchu věci v tak obtížné oblasti. Je dobré, že všichni vidí toto nařízení jako něco pozitivního. Možná bych se vrátila eh, k projevům, které se týkaly Irska a Velké Británie, to takzvané clawback doložky, to znamená navracení finančních prostředků. Já bych eh, se ráda zeptala, zdá není to jak podobné jako v Rakousku, když dáte nějaký dar za života, zdá, to nemůžete řešit v rámci právní úpravy, kdy ten dar byl předán. Nemohli bychom tímto způsobem vyřešit ten problém? Já glaube, das wäre sicherlich eine denkbare já si myslím, že to je v každém případě dobrá otázka. Ještě někdo s kolegou má otázku? tak já se ještě zeptám k tomu, co říká paní Šojbe, co se týče mm, povinností. Pokud eh, já tomu dobře rozumím, eh, tak eh, ten problém již existuje. I ty možnosti, pokud například francouzský občan, paní Gosopatrie o tom již hovořila, má svůj majetek a nemovisti ve Spojeném království, tak já se na to dívám z francouzského a z britského pohledu. Ty dědické povinnosti ve Francii nemůžou být využity. A paní Šebe o tom hovořila také. To znamená, když jste hovořila o tom francouzském právu, tak nařízení to, to, to, to, to ještě zpřísní ta současná ustanovení, anebo ne? Tak, kdo, kdo začne? Tak, kolegyně. Tak, paní Lein, prosím. Tak, uh, První otázka týka, se týkala bilaterální dohody mezi Itálií a e, Jižním Tyrolskem. Já tady bohužel nemám text dohody, ale existují bilaterální dohody mezi e, členskými státy a přesně o to jde, aby eh, tady, abychom tady nevytvářeli nové bilaterální dohody, které by to všechno ještě eh, zkomplikovaly. Co se týče domicilu, tak eh, definice domicilu je velmi složitá. To byla vaše otázka. Problém je v tom, že domicil Nedávno padlo rozhodnutí kanadského soudu, Eh, který definuje domicil na 23 stránkách, čili je patrné, že to není úplně snadné definovat, ale rozdíl je asi v tom, podle mého názoru, že je tady určitá konotace úmyslu se někde natrvalo usadit, což je dost důležité, a není to tak snadné. Nemůžete domicil tak snadno měnit, protože musíte přehodnotit úmysl, zda se někdo někam chce přestěhovat a tam zůstat natrvalo, čili ten rozdíl mezi domicilem a obvyklým bydlištěm je v tom, že se nezaměřujete na ten úmysl se někde natrvalo usadit. Čili v těchto případech je to obtížné. Pokud se lidé velice snadno přemysťují, jedete na rok a půl do jedné země a nemáte úmysl se tam usadit. Nevíte, zase vrátíte zpátky nebo tam zůstanete. Čili pro mě je dost obtížné uh, říci, co a jak bychom definovali jako obvyklé bydliště oproti trvalému bydlišti. A poslední otázka, která se týká klobeku, to znamená navracení finančních prostředků. Ano, máte pravdu, můžete zavést pravidlo, že když byl dán za života dár, tak se bude řídit podle práva, které bylo uplatňováno v době předání tohoto daru pokud si zesnulý zvolí právo, tak to právo se uplatňuje pouze v případě toho daru, který by dal za života, dal za života a přitom pozůstalý musí vědět, že toto právo bylo zvoleno, ale možná toto pravidlo by mohlo trochu vyjasnit eh, sporné situace. Děkuji, paní Kurže-Patry. Si eh, jsem to dobře pochopila, tak se týká o francouze kteří má eh, nějakou nemovitost ve Velké Británii. Pokud tato nemovitost je Velké Británii, tak dnes eh, francouzské právo nebo francouzská jurisdikce nemůže řídit eh, tento majetek ve Velké Británii. Naopak, pokud nařízení vejde v platnost, pokud bude přijato, tak a priori je to uh, britské právo, které se bude řídit pro tuto nemovitost. Máme článek 21. To znamená, že to bude zjednodušení, protože pokud toto nařízení vyjde v platnost, tak bychom měli mít, tak bychom měli dvě nařízení, které by mohlo řídit zprávu eh, této pozůstalosti. Děkuji co se týče té povinné eh, části dědictví, zdali, to už, zdali tomu tak už dnes není. Chci říci, že v celé Evropě, dokonce i ve Spojeném království, známe tento koncept eh, povinné části eh, dědictví. Ve Spojeném království se hovoří o vyživovacím minimu, což je něco velmi, což je něco, co je velmi podobné povinné dědické části. To znamená, že tady jsem hovořila o té souvislosti mezi eh, rodinným právem a dědickým právem a o prioritách. To znamená, že já si myslím, že tady spíše existuje ta otázka, zdali by eh, tam ten, tato povinná část dědictví vůbec neměla být vyňata. A dále také velmi důležitá zmínka o článku 2, eh, o článku 22. Tady se eh, Tady bylo vyňato také eh, několik ustanovení nebo několik zásad, které mohou mít negativní dopad. Děkuji. Dámy a pánové, máme spoždění a z toho důvodu se v tuto chvíli musím rozloučit s našimi odbornicemi a odborníky. Musím, musím v každém případě poděkovat za písemné dokumenty. Jsem velmi rád, že eh, ty písemné dokumenty se nesestávají pouze eh, ze stížností, co je čemuž většinou tak bývá to znamená, že všichni víme, že nežijeme v ideálním světě, stále existuje hodně eh, problémů. My ale jsme tu proto, abychom se snažili množství těchto problémů snižovat. Eh, je třeba o to, abychom hledali eh, řešení, možná řešení těchto problémů, protože když se o to nebudeme snažit, tak nijak nepokročíme. Jde o to, abychom se dívali opravdu, abychom hledali inspiraci ve všech druzích práva, ne pouze v anglosaském, i v kontinentálním, i v mezinárodním právu. Já nemám nic proti tomu, když eh, přenecháme eh, řešení některých eh, problémů na evropský